Good morning, dear colleagues. Dobré dopoledne, kolegové. Přeji vám všem eh, šťastný nový rok a úspěch všem. V novém roce nás očekává spousta výzev a já vám tedy přeji všechno nejlepší. Co se týče jazykového profilu naší schůze, takže bude nám chybět finština, estonština a malčtina, jinak tady máme všech ostatní 20 jazyků. Odpoledne to bude jenom finština a estonština, které nám budou chybět. A nyní změny na našem programu. Eh, bod číslo 6, to je vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací. Pan eh, Schlitter Eh, toto jsme na žádost pana zpravodaje eh, přesunuli na příští týden, 13. Eh, ve Štrasburku. Takže pokud není námitek, je program takový, jak jsem řekla. Schválíme nejdříve zápisy zasedání, a to červenec 8-9, 5. září 4 až 5. listopad a 28. listopad 2013. Eh, pokud eh, nedostanu námitky do konce zasedání, eh, bude, budou tyto zápisy považovány za schválené. No a teď přistoupíme k hlasování. Za prvé musíme podpořit rozhodnutí koordinátorů, tedy schválit, z dnešního dopoledne. Debatovalo se o rozhodnutí konference předsedu, eh, které se týká eh, pana Snowdena a eh, sledování kauzy NSA. My jsme, my teď žádáme, aby výbor podpořil toto rozhodnutí. Pozvat pana Snowdena, aby přispěl k vyšetřování, pokud možno interaktivní videokonferencí. Otázka je, kdo pro to pozvání pro pana Snowdena, aby se účastnil našeho vyšetřování přes videokonferenci. Kdo je pro tedy? A kde je proti? A tak to musíme <laughs> prověřit elektronicky. Tak, zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. A máme 36 hlasů pro, dva jsou proti a jeden se zdržel. Takže toto rozhodnutí koordinátoru je schváleno výborem. A nyní se dostáváme k hlasování a bude to potlačování na síly na ženách. Paní zpravodajka Angelili přeje si promluvit. Molto brevemente, eh, soltanto per... Děkuji, velmi stručně. Chtěla bych pouze uvést, eh, že, na, že budeme hlasovat proti eh, pozměňovacím návrhům 12 a 14, a to proto, protože podle mého názoru nepotřebujeme seznamy, když eh, tedy seznamy s kategoriemi obětí nepotřebujeme. Všechny oběti násilí se jsou rovny a neexistují oběti, kterým bychom pozornost věnovat neměli. To by bylo diskriminující. Vytvořily by se kategorie, určitá kategorie eh, by byla podpořená, druhá by byla vyloučena, takže proto hlasujeme proti. Tolik paní Angelili a nyní přistoupíme k hlasování. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyři pro, proti, to prověříme. Takže ještě jednou čtyřka, prosím hlasujte. Zahajuji to hlasování. A nyní končím toto hlasování. A máme 1, 20 pro, 25 proti. Někdo se nezdržel zamítnuto. Pětka, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zdrželi se a schváleno. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní číslo 14. Odpadá? Ne. Takže 14. Eh, na části. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis číslo čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 s ústní změnou. Kde pro? proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6, kompromis, to byla kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní, nyní kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 32 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Paní Veržia. Ráno bych se vrátila zpět, protože tady je určitá věc, kterou nerozumím, které nerozumím, když jsme hlasovali. Pozměňovací návrhy 12 a 13, ale pozměňovací návrh 11 byl schválen, to znamená, ale není to tak kompromis, 3 byl schválen. My voting list, it was indicated that... Tak já tady mám napsáno, že jedenáctka odpadá, pokud je schválen kompromis číslo 3 a ten schválen byl. Proto jsem nenechala hlasovat eh, pozměňovací návrh 11. Ano, děkuji. Tam napsáno, že když 11 bude schválena, neslyšíme dál. OK, then what? So it's fine? Mm-hmm. Takže sekretariát navrhuje, abychom hlasovali pozměňovací návrh 12 na dvě části. Takže k tomu se musíme vrátit, já se omlouvám. První část je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Chcete prověřit první část, takže eh, zahajuji hlasování první část pozměňovacího návrhu číslo 12. Končím hlasování. 27 pro 18 proti. Dva se zdrželi, takže schváleno. Omlouvám se. A myslím, že třináctka je to tež, ozývá se z publika. Ale třináctka odpadla. Okay, then it's uh, the vote of the voting list because it's not clear. Aha, dobře, tady to není jasné na hlasovacím seznamu, čili o 13. budeme muset hlasovat. Takže ještě jednou, 13. Eh, zahájí hlasování. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Děkuji vám. Tak teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahájí toto hlasování. Končím hlasování. A máme 47 hlasů pro, dva proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme paní Angelili. A nyní potvrzení eh, návrhu zprávy o eh, všeobecné dohodě o azylamigračním fondu a fondu vnitřní bezpečnosti. To je budeme hlasovat o kompromisním textu. Eh, pozměňovací na 190 pro, proti, zdrželi se. Eh, tak ještě jednou, prosím, to je pro, proti, zdrželi se a je to schváleno. A není závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Zahájí toto hlasování. Končím hlasování. A máme 40 hlasů pro, 9 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme zpravodaji. A nyní máme opět o vnitř, eh, fond pro vnitřní bezpečnost, vnější hranice a víza. Opět hlasujeme o kompromisním textu, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A závěrečné hlasování o takto upraveném textu zahajuje hlasování. Končím hlasování. A máme 36 hlasů pro 8, proti 4 se zdrželi, schváleno. Blahopřejeme zpravodaje. Nyní opět eh, stvrzující hlasování a opět eh, Fond pro vnitřní bezpečnost, policejní spolupráce, prevence trestné činnosti a boj proti ní. Eh, pan Jakolino je zpravodajem. Přeje si promluvit nikoli, takže hlasujeme kompromisní. Teď to je pro, proti, zdrželi se, je to schváleno. Závěrečné hlasování o takto upraveném textu zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. A máme 39 hlasů pro 8, proti 2 se zdrželi. Schváleno. Blahopřejeme panu Jakolínovi. A ještě máme jedno hlasování. A opět Fond pro azyl a přistěhování zpravodajka je paní Guillaume. Přeje si paní Guillaume něco říci? Ne takže budeme hlasovat kompromisní text, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno a závěrečné hlasování o takto upraveném textu. Elektronicky prosím zahajuji hlasování. Končím hlasování. A máme 45 hlasů pro, 4 proti a nikdo se nezdržel. Blahopřejeme Silvi Guillaume. That was for the votes. And... Tolik tedy k hlasování a Nyní máme na programu zprávu paní Fajon. A my jsme předpokládali zahájení jejího projednávání v 10 hodin 40 minut, takže já do 10.40 přerušuji toto zasedání, poněvadž paní zpravodajka zde není. Je. Čili otázka zní, můžeme pokračovat eh, okamžitě nebo uděláme si přestávku? Jsou zde všichni stínoví zpravodajové? can't help. Okay. Then we will continue. at 10. Takže budeme pokračovat v 10 hodin 40 minut. Děkuji vám zatím. Tania, do you think we could start? Tania, myslí, eh, myslíte si, že můžeme za, začít? Eh, neviděla jsem pana Marineska ani během hlasování, takže nevím, jestli máme brát ohled na to, že tady není. Eh, dobře, můžeme tady pokračovat. Jde o třetí země, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum a třetí země, jejich státní příslušníci jsou o této povinnosti osvobozeni. Spravodajkou je paní Fajon a nyní jde o uh, sproštění eh, moldavských občanů od vízové povinnosti. V prosinci komise předložila návrh a dnes paní Fajon, naše zpravodajka, představí svou zprávu, svůj návrh zprávy. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že jsem velice ráda, že jsem zpravodajkou eh, pro Moldavsko v této věci, protože se donívám, že tady vysíláme velmi silný signál občanům Moldavska. Tato země v posledních letech velmi pokročila od dialogu, od uvolnění vízového režimu, tedy od jeho zahájení v červnu 2010 a také akčním plánem pro uvolnění vízového režimu, který byl přijat. Během tohoto období eh, které vlastně jsme vedli různé expertní návštěvy, provedli jsme analýzy a velmi jsme eh, zhodnotili tento dialog a po třech letech vyjednávání Eh, Moldavsko odvedlo eh, své domácí úkoly a všechny eh, prá, všechnu práci a nyní představilo Moldavsko konkrétní reformy, které byly tedy provedeny a do, bylo vydáno doporučení, aby vízový režim byl uvolněn, protože byly naplněny všechna kritéria. Moldavsko eh, vytvořilo eh, finanční a personální zdroje eh, pro to, aby reformy byly udržitelné. Já jsem velice potěšena, že Moldavsko je první zemí východního partnerství, která učinila první konkrétní krok do evropské budoucnosti. Dialog v oblasti víz eh, byl jedním z nejkonsistentnějších prvků ve vztazích mezi Moldavskem a Evropskou unii. A já bych chtěla zdůraznit, že eh, velký význam eh, uvolnění víznového režimu to bude mít především pro oby, obyčejné lidi, pro moldavské občany. Zrušení vízové povinnosti sníží eh, čekací doby před eh, konzulátem a také náklady spojené s cestováním budou sníženy. Pokud eh, tímto, tímto způsobem se také usnadní kontakt mezi osobami a, a pře, vlastně zintenzivní se také přeshraniční spolupráce. Bezvízové cestování je vlastně součástí uh, posilování svobody pohybu, což je důležitá svoboda Evropské unie a je to důležité pro prohloubení vztahu mezi Moldavskem a Evropskou unii a tím se eh, jistě podpoří také dodržování zásadních svobod a práv. Je velice důležité vyslat tento silný a pozitivní signál moldavským občanům, eh, především s ohledem na eh, aktuální vývoj situace v sousedství Moldavska a také kvůli geostrategické politické situaci. Moldavsko prokázalo, že evropská integrace je pro tuto zemi eh, jedinou alternativou a já upřímně doufám, že tímto krokem Moldavsko bude pokračovat na své cestě. Jako zpravodajka velmi vítám návrh komise a donívám se, že eh, v podstatě není potřeba předkládat nějaké pozměňovací návrhy. Naším cílem je eh, rychlé a Eh, bezproblémové schválení v Evropském parlamentu a já doufám, že budou učiněny příslušné kroky i na radě, tak abychom eh, před eh, volbami během tohoto roku, před volbami Evropského parlamentu mohli celou věc dokončen, dokončit. Děkuji, slovo má pan Coelho. Thank you so much, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Marinesku tady není a požádal mě, abych hovořil místo něj v kontextu období po Vilniusu musíme eh, ocenit eh, přínosy eh, evropského partnerství s takovými zeměmi, jako je Moldavsko. Moldavsko tedy prošlo technickým procesem, kde vlastně museli splnit celou řadu kritérií podle akčního plánu pro uvolnění vízového režimu a pátá zpráva o pokroku, která byla přijata 15. listopadu, dospěla k závěru, že Moldavsko eh, má eh, přiměřené finanční a lidské zdroje k tomu, aby mohly být provedeny udržitelné reformy a akční plán pro uvolnění vizového režimu naplánoval různé reformy a Evropská komise to pozitivně ocenila. Eh, Bylo tady provedeno také hodnocení různých procesů na tedy západním Balkánu, ale Evropská komise pravidelně podávala zprávy Evropskému parlamentu a radě o pokresu, pokroku Moldavska při naplňování kritérií a realizaci čtyř částí akčního plánu pro vízovou liberalizaci a Moldavsko podle všech, všeho eh, tady eh, učinilo ty kroky pro efektivní a úspěšné provádění eh, těchto věcí a pro monitoring eh, migračních toků v oblasti eh, tedy tohoto regionu. Eh, Moldavsko vyvinulo úsilí pro naplnění dohod s Europolem a Eurojustem a byly naplněny také standardy, pokud jde o bezpečnostní dokumenty, tedy to, co požaduje Evropská unie. Biometrické pasy, které vydává Moldavsko podle příslušných standardů zatím ještě nejsou implementovány ve všech evropských států. E, policie byla také e, nově organizována, byly vytvořeny e, nové týmy, které by vlastně sledovaly situaci třeba na hranicích, ale i jinde. Hodnotily se také bezpečnostní dopady tohoto osvobození od vízové povinnosti a podle všeho klesá vlastně eh, klesají problémy, protože tady vlastně problémy s nelegální migrací, protože eh, jsou tady eh, nejrůznější nástroje na, na vylepšení situace. Je tady také další dohoda s Moldavskem, která byla velice uspokojivě realizována a Eh, vízový dialog s Evropskou uní je důležitým nástrojem v oblasti vnitra a bezpečnosti. Eh, pan eh, Marinesku tedy hovoří o tom, že dosažený pokrok Moldavska v posledních třech letech vede k vylepšení situace a na tomto základě se domníváme, že nebude nutné tedy provádět další analýzy. Evropská unie musí podpořit eh, úsilí Moldavska byly naplněna eh, kritéria, která byla předem vyžadována a eh, nyní tedy je možné, aby se Moldavsko vydalo evropskou cestou. Děkuji. Slovo má paní Danuta. Thank you. <coughs> Uh, first of all... Děkuji. Nejprve bych chtěla uvést, že naše skupina eh, je pro uvolnění vizového režimu, eh, zejména s našimi východními partnery. Ovšem vzniká tady celá řada otázek, pokud jde o využití této politiky uvolnění vizového režimu k nejrůznějším cílům. Podle mého názoru je potřeba o tom nejprve diskutovat e, a vizová politika by neměla být zneužívána pro politické účely. Takže donívám se, že by bylo lepší provést uvolnění vízového režimu eh, se všemi východními partnery, probrat to tedy s nimi a také s Ruskem. Eh, já jsem byla na setkání eh, právě o vztazích mezi Ruskem a Evropskou unii. Situaci v Moldavsku znám velmi dobře. A největší část těch, občanů Moldavska, kteří cestují do Evropské unie, eh, všichni, eh, tedy jsou držitelé rumunského pasu, A na druhé straně eh, občané Podněstří také mají moldavský pas. Takže v podstatě tady existuje velký počet těch, kteří mají eh, dvojí občanství, eh, buď rumunské nebo ukrajinské společně s moldavským, anebo eh, tedy mají také ruské občanství. A ta situace je velice složitá. Já nejsem pro usnadnění vízového režimu s Moldavskem, pokud jde o držitele biometrických pasů, ale přesto se dodnívám, že potřebujeme harmonizovat politiku v této věci. Samozřejmě je to eh, politická diskuze a je potřeba, aby bylo učiněno politické rozhodnutí politic, eh, pa, eh, skupin v parlamentu a myslím si, že v tuto chvíli je to složité. I, také s ohledem na to, co říkal pan Coelho, si myslím, že by bylo dobré promluvit si i s paním Marinesku. Ovšem s některými věcmi, které tady bylo řečeno, nesouhlasím. Pan Dekastovič včera na trialogu o, o nařízení se mnou hovořil o těchto věcech a já si myslím, že je potřeba tady e, zhodnotit a zanalizovat ještě situaci Moldavska. Takže nesouhlasím s pozicí pana Marinesku. Ovšem je potřeba, abychom o tom um, si promluvili na politických skupinách a tento můj projev berte pouze za vyjádření mého osobního stanoviska. Děkuji paní Ždanoka a nyní bych chtěla požádat komisi, aby vystoupila. Ještě okamžik. Pokud jde o harmonizovanou politiku v oblasti víz, musíme zohlednit také problém eh, Balkánu a Kosova a chci využít to, že je tady komise a měli bychom připomenout, že eh, lidé v eh, Kosovu nemají možnost volného pohybu do Evropské unie a já si myslím, že tady by časový harmonogram měl být pro všechny tyto země stejný. Děkuji a nyní dávám slovo komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych eh, chtěla za komisi poděkovat eh, paní zpravodajce za plnou podporu pro návrh komise. Donívám se, že pokud se Evropská unie eh, zaváže, například pokud jde o dialog pro uvolnění vizového režimu, Eh, pokud tedy dá závazky svým eh, partnerům, tak by je měla naplnit. Eh, Moldavsko splnilo vše, co bylo potřeba, odvedlo svou práci, všechny podmínky pro zrušení vízové povinnosti byly naplněny a právě proto by Evropská unie měla také splnit svůj díl závazku. Jsem velice rád, že Evropský parlament a i Rada, jak vás brzy předsednictví bude informovat, sdílí tento eh, názor na to, že je potřeba tady vyslat jasný signál těmto zemím. Pokud odvedou svou práci, tak Evropská unie eh, by měla také naplnit své závazky. A zároveň bych odpověděl na to poslední vystoupení. Chtěl bych připomenout, že dialog o uvolnění vízového režimu eh, jsou specifické, eh, pokud je o jednotlivé země eh, a tady eh, byla učiněna analýza podmínek Moldavska a komise dospěla k závěru, že všechny podmínky ve čtyřech částech Eh, dialogu byly naplněny. To samozřejmě vše musí splnit i ostatní země, i Kosovo, ale není to tak, že když udělíte eh, uvolnění vízového režimu jedné země, že to automaticky eh, bude tak i pro ostatní. Samozřejmě máme tady cíl, který platí pro všechny, ale vše se to zakládá na podmínkách, které jsou splněny. Moldavsko je první zemí, která splnila tyto podmínky a proto doufám, že tento návrh bude formálně co nejrychleji schválen, tak aby moldavští občané mohli využívat eh, výsledky tohoto procesu, který eh, probíhá eh, tři roky. Pak je tady ještě jedna důležitá věc. Na radě celkově je podpora pro tento návrh, ovšem některé členské státy zmínili určité obavy v souvislosti s biometrickými pasy, které v tuto chvíli vydávají moldavské orgány. Uh, protože eh, to jsou pasy takzvané třetí generace, což znamená, že čip s biometrickými údaji je vložen do pasu nálepkou. Je to velice bezpečný pas, který je, mohou, může být i eh, digitálně přečten, ale eh, Moldavsko je nyní na cestě k tomu, aby, při, aby tady začali vydávat pasy čtvrté generace, kde ten čip je eh, na obalu pasu, eh, což ještě zvyšuje bezpečnost takového pasu. Některé členské státy tedy uvedly, že by bylo lepší, eh, kdyby nejprve Moldavsko začalo vydávat tyto pasy čtvrté generace. I když by to neměla být podmínka pro zrušení vízové povinnosti, protože Moldavsko už v tuto chvíli vydává biometrické pasy. Eh, ovšem, abychom přihlédli eh, k pochybnostem těchto eh, států na radě, komise chce vydat sdělení, až přijmeme tento návrh a toto bude znít asi takto. Komise se zavazuje k tomu, že i nadále bude podporovat moldavskou vládu v rozhodnutí, které již bylo přijato, tedy že budou nahrazeny asi třetí generace vydáváním pasů čtvrté generace, které budou obsahovat eh, plně integrované eh, čipové eh, pasy do roku 2015 a komise tento proces bude monitorovat v rámci současných partnerských struktur a dialogu a bude pravidelně podávat zprávy Radě a Evropskému parlamentu o stupni implementování tohoto rozhodnutí, včetně zpráv monitorovacích zpráv po uvolnění vízového režimu. Je to pouze určitá deklarace, eh, která zajistí, že moldavské orgány skutečně eh, splňují to, co slíbili, tedy že vydávají pasy čtvrté generace. Děkuji a nyní bych dala slovo eh, radě, řeckému předsednictví. Chcete se vyjádřit? Yes. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Já mohu s potěšením eh, sdělit výboru, že mimo jiné díky úsilí předchozího litevského předsednictví se podařilo v radě dosáhnout společného eh, přístupu k věci na zasedání Koreporu 20. prosince. Eh, podle této dohody bude Moldávie přesunuta do pozitivního katalogu. Text přijímáme bez změn a obavy bezpečnostního rázu, pokud se týče biometrických pasů vydáných v Moldávii, byly vyřešeny a vysvětleny ze strany komise. Eh, parlament rada i komise zdůrazňují, jak je důležité eh, spěšně dokončit eh, toto téma, tak aby eh, moldavští občané mohli co nejdříve využívat výhod bezvízového styku s Evropskou unii. Ehm, my budeme spolupracovat s paní Fajon tak, aby Eh, skutečně brzy mohl nastat bezvízový styk pro moldavské občany. Paní kolegyně Lunaček se hlásí o slovo, ale prosím velmi stručně, poněvadž se musíme v 11 přesunout do jiné místnosti. Jenom velmi stručně, eh, já jsem v AFETu zpravodajkou pro Kosovo a chci říci toto. Eh, nejde o to, eh, co tady bylo řečeno, ale já jsem se bavila s kasovskými eh, orgány a jde o to, že tam je třeba zesílit úsilí. Ale jedním problémem je to, že komise má zcela jiný harmonogram a de facto delší, eh, zdlouhavější harmonogram eh, třeba návštěv a podobně než u jiných členských zemí. Takže Kosovo eh, má svůj vlastní přístup, tady je k němu přistupováno speciálním způsobem a je to způsob pomalejší a opatrnější. Ano, děkuji paní Lunáček, paní Fajon. Ano, děkuji. Chci říct ještě jednou, že liberalizace vízového styku je velice eh, citlivá eh, ze strany občanů a eh, my se dnes bavíme o Kosovu, o západním Balkánu a také nový mechanismus o začasném e, pozastavení bezvízového styku se také, e, také začíná platit a to je vysoce senzitivní záležitost. Takže Eh, to znamená, že eh, Kosovo může být eh, mezi prvními nebo první zcela, která, které bude mít bezvízový styk a víme, že také Evropa už není ze strany migrantů čelí značnému tlaku. Nicméně já souhlasím s tím, že musíme trvat na tom, že všechny země, které žádají o bezvízový styk, budou mít stejné podmínky. Už v minulosti jsme zažili situaci, kdy tomu tak nebylo. Třeba jsme se včera bavili se Spojenými Emiráty, Peru, Kolumbii, některými mořskými ostromy a tak dále. Nicméně já eh, věřím, že eh, je možné, aby Moldavsko se stalo první zemí, která které bude udělen bezvízový styk, eh, Moldově udělala velký pokrok. Eh, Byly aplikovány všechny procesy a to tedy procesy, které musí platit také v budoucnu. Já skutečně chci aplikovat, eh, apelovat na komisi, aby se chovala konzistentním způsobem vůči Kosovu, poněvadž ten proces je nyní skutečně delší, než bývá a je mimořádně důležité, aby eh, abychom neustále dávali najevo, že eh, politika liberálního vízového režimu je pro nás mimořádně důležitá. Je to mm, ve prospěch eh, ekonomiky, ale také ve prospěch jednotlivých občanů. Děkuji vám, paní Fajon, tím ukončuji tento bod a prosím, aby se kolegové s námi přidali, tedy k nám přidali k, na společné zasedání s výborem EconV 4Q1 a bude to e, zabránění zneužívání e, k systému k finančním podvodům. podvodům. Tak, pozměňovací návrhy k této zprávě paní Faon do 30. července, e, pardon, ledna v poledne. Takže zatím děkuji a za pár minut se uvidíme ve 4Q1. Vypni se.